pánové. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen folgendes mitteilen. Chtěl bych vám sdělit následující. Je mi ctí vám sdělit, že Sacharovová cena za eh, eh, duševní svobodu v roce 2012 bude udělena následujícím osobám. Pani Nasrin Sotodej a pan Safran Parnaj z Iránu byli jednomyslným usnesením konference předsedů byli jednomyslným usnesením konference předsedů a e, vyznamenání tímto vyznamenáním projevujeme eh, naši solidaritu i obdiv eh, ženě i mužovi, kteří se eh, neskloní strachu a zastrašování a rozhodli se spojit osud svého národa se svým osobním. Nasrin se zasazuje eh, za právní ochranu eh, novinářů, eh, opozičních aktivistů. Z důvodu těchto odvážných a velkodušných skutků byla vyrvána své rodině a pod propagandistickým heslem Útok na národní eh, bezpečnost eh, byla odsouzena k 11 letům odnětí svobody. Dámy a pánové, když eh, zápas eh, za svobodu, lidská práva, osobní důstojnost, eh, boj proti trestu smrti, svobodu slova a spravedlivý soud je útokem na národní bezpečnost, pak podporujeme tyto osobnosti v boji proti národní bezpečnosti režimu, který nectí ani jednu z těchto hodnot, protože útok na paní eh, Satudej je eh, jednoznačným podkopáním těchto hodnot v Iránu. Jaffa Panayi, dámy a pánové, je jedním z nejproslulejších a nejuznávanějších filmových režisérů Iránu. Jeho filmy jsou portréty eh, bohaté, komplexní eh, a zajímavé země a, jeho, a jejich obyvatel. Jako eh, v každém dobrém portrétu tento muž zdůrazňuje nejenom zásluhy, ale také rozpory a každodenní problémy Iránců. Ale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 státní režimy se nebojí ničeho více než reality, která je eh, takto eh, pravdivě eh, zobrazována. Takže musí být lidé jako pan Parnaj umlčeni. Oba, paní Sotodej i pan Parnaj, symbolizují vše, co symbolizuje i Evropská unie a za co usiluje. A říkáme nahlas a zřetelně, nejste sami. A velmi věřím, že v prosinci budou moci přijet osobně do Štrasburku, aby převzali toto ocenění a tímto vyzývám iránské úřady, aby učinili vše, aby jim toto umožnili. Chci všem kolegům a kolegyním eh, v tomto parlamentu kteří se spolu podíleli eh, na rozhodování o udělení Sacharovovy ceny letos srdečně poděkovat. Já působím v tomto parlamentu již od roku 1994 a od roku 1994 jsem se podílel na udílení Sacharovy ceny v různých funkcích. Ještě nikdy jsem nezažil, aby konference předsedů jednomyslně to znamená bez eh, jakéhokoliv jiného návrhu schválila udělení Sacharovovy ceny. Dnes eh, ráno nám to trvalo asi tři minuty přijmout toto rozhodnutí a vzpomínám si na jiné předchozí debaty, které jsme vedli. Eh, ukazuje to, dámy a pánové, že eh, zde v tomto parlamentu existuje obrovské přání vyznamenat paní Satudej a pana Parnaje. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci a děkuji i za vaši pozornost. Um Pan kolega Kellenen se chce chopit slova. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vítám vyznamenání těchto osobností a jsem také rád, že bylo jednomyslně rozhodnuto o udělení této ceny. Ale já mám ještě, jsem znepokojen jiným aspektem, protože v současné době se udělila tato cena, ale zítra odjíždí do Iránu delegace eh, poslanců, kteří budou hovořit s oficiálními orgány. A já se domnívám, že to je strašné rozhodnutí vydat se na tuto delegaci, na tuto cestu delegace není průřezová, je především, má tedy členy z levice a já mám také, jsem znepokojen tím, že bude se jednat s oficiálními orgány a myslím si, že my nyní vysíláme smíšený signál po 14 dní poté, co také eh, byly eh, schváleny sankce proti Iránu ze strany ministrů zahraničních věcí. Takže já se domnívám, že to je obrovská chyba této sněmovny pít šampaňské s tímto režimem. Okay, vielen Dank, Herr. Děkuji vám, pane Klenenem. Tento pořad eh, jednání neobsahuje tento bod. Konference předsedů rozhodla o cestě této delegace a také bylo před několika minutami bylo rozhodnuto, že tato delegace má vycestovat, má vzít také sebou blahopřání pro oba dva vyznamenané nositele, pokud iránské orgány zabrání našim delegacím v návštěvě těchto dvou vyznamenaných, potom se delegace vrátí anebo vůbec nevyjede. Děkuji vám. Paní Lochbíre, máte prosím něco k pořadu jednání, e, protože tento bod není na pořadu jednání. Prosím, máte slovo. Bohužel bez mikrofonu. Chtěla jsem jenom říci, že my ve výboru pro lidská práva jsme vyzýváni aktivisty z Iránu vyjet do Iránu a podpořit aktivisty v boji za mír a za další lidské hodnoty. Děkuji. Dámy a pánové, konference předsedu schválila to, co jsem vám právě sdělil. Je samozřejmě krásné, že můžeme takto docílit krásný efekt, ale pane Kelenene, to, co vy jste řekl, není úplně pravda, ale myslím si, že nyní jsme záležitou, už jsme vyřešili. Dámy a pánové, a nyní se dostáváme k hlasování. Nyní začínám s hlasováním o šesti návrzích.